Ich äh, wünsche Ihnen einen guten Morgen. Přeji vám příjemné dobré ráno, zejména panu Fleckensteinové. A mm, takže máme tady eh, program, eh, pokud proti tomu nikdo nic nemá, tak je takto schválený. A dostáváme se k bodu číslo 3 na programu, a to je Irán. Chce k tomu někdo něco poznamenat? Ne? V tom případě začneme s hlasováním. Kompromis 1, kdo je pro? Give Fleckenstein the EPP voting list. <laughs> Mr. Preda, take mine. Oh, so, ladies and gentlemen. Tak dámy a pánové, kompromisy jedna, kde je pro? Proti zdrželi se přijato. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 42 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní pozměňovací návrh 123. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 127 a 128 je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ist mit 53 zu 53 abgelehnt. Ano, takže je to zamítnuto. Eh. Ne, je přijato 31 proti 20. Das ist jetzt, da sind damit erledigt. Tak, to máme hotové. Kompromis 7 pro, s ústním pozměňovacím návrhem jde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 jde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 163 na dvě části. První část odpadá, takže pouze druhá část jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Äh, kompromis. Další kompromis 9, kde je pro, proti, protože se přijato. Dále kompromis 10, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Dále 184. Roll call vote. A budeme hlasovat elektronicky, ano? Zajímavé, to jsme nikdy nedělali. Preda. Je to, je tam chyba na hlasovacím seznamu EPP? Tam nemůže být chyba, tam je vždycky všechno správně. Skata. Skata. The vote is opened. No, it's already long time opened. Ano, takže hlasování probíhá. Končím hlasování. Schváleno 34 hlasy proti 20. Nyní 253, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 186 pro, pardon, budeme hlasovat elektronicky opět. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Odmítnuto poměrem 24.30. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 197 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se přijato. 198, kdo je pro? Tak. Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Nyní 201 pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis 12, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Nyní 206 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi se, přijato. 342 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 232. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To je 234 eh, pro, proti zdrželi se přijato, 238 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 269. 269. Pana Tenoka, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 275 pro, proti, zdrželi se, prověříme, 275. Ale pozice skupiny je jiná. Gata. It's voting list. Look to the voting list. The Končím hlasování. Dvacet jedna ku třiceti zamítnuto. 276 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. A kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 310 nyní. První část je obsažen v kompromisu 19, takže druhá část to je pro, proti, zdrželi se přijato. Prosím. Přijato jasnou většinou. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Návrh 300. 37. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 338 je staženo. 344 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 21, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 362. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 370 pro. Proti zdrželi se přijato. 439 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme? Prověříme. 439 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování zamítnuto 18 proti 37, 379 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 381 pro, proti, zdrželi se, přija, eh, zamítnuto, tady nám to odpadá, 389 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Ne, to zase odpadá. 393. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto 405 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. Nyní kompromis 22. Ne, e, ještě 396 je pro proti, zdrželi se zamítnuto. A teď kompromis 22. Nebo ještě jsme na něco zapomněli. Jenom 396, 395 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 397 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 398 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 411 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 409 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď 399 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a 407, 408, 410, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 420 Proti? also, <laughs> answer. Takže vážně 420 pro. Proti zdrželi se přijato. 433, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 23, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Nyní 372. Pro 372 proti. Zdrželi se přijato. Nyní 469 je pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 419 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 436 a 38, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 437 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 454 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 475 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 236 pro, proti, zdrželi se, přijato. 444 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 468 pro, proti, zdrželi se přijato, 471 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní číslo 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 1 pro, nepo, musíme hlasovat 3 pro, proti, takže zamítnuto 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, nyní 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacet čtyři prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto poměrem 18.37. A nyní hlasování o stanovisku INTA. Jedna pro, proti zdrželi se přijato, dvě pro, proti zdrželi se přijato, tři pro, proti zdrželi se přijato, čtyři pro, proti zdrželi se zamítnuto, to už máme. 8. 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ano, tady budou spojené odstavce. 9 pro, proti zdrželi se přijato, 10 pro, proti zdrželi se přijato, 11 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 12 pro, 11, no prosím. Prověříme jedenáctku. Zamítnuto 15 k 42, 12 pro, proti zdrželi se přijato, 13 je pro, proti zdrželi se, 13 je pro,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 Končím hlasování. Zpráva je přijata 37 hlasy proti 15, 8 se zdrželo. Was machen wir jetzt? So we kolegyně, kolegové, Dámy a pánové, zvládli jsme to příliš rychle. Prosím, zůstaňte. Pane Fleckensteine, tam není jenom lidských právech. So please, I would like to ask you to stay here. Já vás tady žádám, abyste zůstali v místnosti.